Přichází pan předseda. Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Zahajuji zasedání. V souladu s článkem 216 odstavec 4 jednacího řádu vám sděluji, eh, že eh, k zápisu